tématu a sice k otázce k ústnímu zodpovězení, která se týká současného řízení odvětví cukru. Zahajme debatu pro slovy tazatelů. Jako první dostává slovo paní Jana Kudakis. Paní komisařko Redingová, pokaždé, když se vás zeptáme, komisi, tedy eh, komise, tak vždycky dostaneme stejnou odpověď. Eh, Dozvíme se, že není žádný problém. Nicméně eh, zpracovatele řepky Eh, pardon, třtiny eh, běží na částečnou kapacitu, továrny se zavírají na několik dní v týdnu a to samozřejmě znamená i ztrátu pracovních míst. Komise dokonce nám ukázala kopii dopisu od jedné francouzské eh, rafinerie třtiny, která tvrdí, že dodávky třtiny jsou neustále neadekvátní, zatímco zároveň vy říkáte, že eh, systém by měl zůstat. Eh, nevšímá se ovšem tím eh, toho, že tu rafinerii vlastní výrobce řepy cukerné. Když tohle říkáme komisi, tak slyšíme, že to je jenom britský problém. Nicméně 62 poslanců z 11 členských států se obrátilo na komisaře pro zemědělství s žádostí o změnu cukerního pořádku. Jsou ohrazena pracovní místa nejen v Británii, ale po celé Evropě, zejména v Portugalsku, Bulharsku a Rumunsku. Vy víte, že je tam problém, my víme, že je tam problém, musíme jednat teď, abychom vytvořili rovné podmínky v tomto odvětví. Paní komisařko, vy neodpovídáte za zemědělství, ale eh, za občanství. Naším úkolem je chránit naše občany. Ty, eh, jejichž pracovní místa jsou ohrožená a eh, ty, kteří každý týden pracují více v supermarketu. Eh, v Británii stojí eh, cukr o 46% více než jinde na světě. Komise eh, se musí zabývat zdrojem cukru nebo dodávek cukru a spravit situaci má sloužit lidem a pokud je, jim nepomůže, tak Evropa také přijde o důležité zpracovatelské odvětví. Děkuji. Potom pan George Lyon i jako spoluautor. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní komisařko, eh, s náležitou úctou k vám eh, já jsem doufal, že tady bude pan komisař pro zemědělství, aby reagoval naše otázky, ale já jsem si jistý, že i vy se pokusíte velmi dobře odpovědět. Naše debata dnes zaměřuje na to, jak komise řídí cukerný pořádek po reformě z roku 2006 po eh, té, co eh, zpracovatelé třtiny tvrdí, že z eh, předpovědi komise o dovozu 3,5 milionu tun se nenaplnil a komise nedovolí přerozdělení tarifů do jiných zemí, jako je Brazílie, aby se to, se to změnilo, tak to vede k snížení využitosti továren, ke snížení dovozu a dostupnosti třtiny a e, také k nekonkurenceschopnosti třtiny vůči e, řepce Eh, řepě. Pokud komise nemá a nebude jednat, tak zpracovatelé tvrdí, že rafinérie se budou zavírat a pracovní místa eh, budou rušena. Chtějí eh, akorát rovné podmínky a spravedlnou soutěž a akce komise jdou proti ním. Také samozřejmě pěstitele řepy tvrdí, že trh je vyrovnaný na odhad komise těch na ty 3,5 milionu tun dovozu se eh, eh, naplnil a Evropská unie by neměla povolit eh, dovozy z Brazílie, aby neohrodila preferované země dovozu. Jejich argumenty ovšem se nenaplnily po reformě z roku 2006. Otázkou je, kdo má pravdu a jaké kroky je třeba přijmout. Protože není pochyb, eh, já si myslím, že máme skutečný problém v oblasti třtiny. A já bych byl rád, aby nám komisařka dnes eh, řekla, jaké kroky přijme, aby existovaly eh, rovné podmínky i jak pro zpracovatele třtiny, tak řepy. Děkuji, říká pan předseda. A nyní dostává slovo autorka otázky, eh, nebo zeptal bych se paní eh, Jana Kudakis, jestli eh, přijme dvě reakce svých kolegů, které já jsem dostal teprve teď, ale které se týkaly právě jí. to dvě otázky? Pokud tomu tak bude, tak dostává slovo pan Moráš Kalt. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, jste velice laskav, že připustíte eh, moji otázku. Já bych se rád eh, zeptal paní Janiku Dakis, no, protože já mám také u nás v Londýně eh, velkou rafinérii cukernou. A chtěl bych se zeptat v následujícím smyslu. Došlo k, žár, k řadě výjimečných opatření v posledních dvou letech, která měla napravit nedostatek cukru a jeho dovozu a měla narovnat e, cenu cukru ve všech e, sektorech, jak by na to zareagovala paní Rakodakis. Řečnice je mikrofon. V posledních dvou tržních letech clo, e, které bylo účtováno na izoglukózu a řepu, činilo 75 eur za tonu v průměru Eh, u těch 1,2 eh, milionů tun extra dodávek. U eh, surového cukru bylo dovezeno méně než 900 tisíc tun a průměrné celo, které tam bylo vyměřeno, bylo myslím 183 eur za tunu. Děkuji. A ta druhá otázka je od pana Tarabely. Paní Jenaku eh, Vážení kolegové, já jsem trošku udiven eh, vaším utykem eh, a útokem. Jestli jsem vás dobře pochopil, tak hovoříte o tom, že je tady několik podniků, které se nacházejí v potížích, ale v roce 2006 jsem neslyšel, abyste se vzrušovala nad ztrátou pracovních míst v jiném sektoru, vzhledem tomu, že docházelo k restrukturalizaci a vy dnes eh, některé z nich eh, bráníte, takže vás chci zeptat, jak eh, jste schopna skloubit tyto dva pohledy na věc. Před několika lety jste se o to nějak nestarala a teď reagujete pod tlakem velmi vlivné lobby. Thank you, thank you. Odpověď. Děkuji, pane kolego. My na nikoho neutočíme, my pouze říkáme, že chceme rovné podmínky pro všechny. Jde o evropská pracovní míst. V roce 2006 Evropská unie iniciovala legislativu a v té době to možná bylo rozumné a asi to fungovalo. Ale teď se musíme eh, přizpůsobit nové situace, protože ta se změnila není dost cukru pro rafinérie, které teď musí zavírat na několik dní v týdnu. A pokud eh, s tím nic neuděláme, tak 4,5 tisíce pracovních eh, míst eh, bude ztraceno. Nejsou to pouze místa ve Spojeném království, ale také v zemích, jako je Portugalsko. A to prochází hospodářskou recesí, takže si nemyslím, že je teď čas na, nějakou, na nějaké politické hry. Pořád ještě jsme u autorů otázky, ještě jsme se vůbec nedostali k vlastní debatě, bo jsem to chtěl poukázat, protože e, autoři této otázky vlastně vyjasňují, co tím e, mínili, ale teď je tady e, e, byla ještě jedna žádost o otázku s modrou kartou paní Patrau.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 My máme u nás průmysl, který teď nemá žádné suroviny na zpracování. V roce 2006 říkala komise, že se bude dovážet 3,3 milionů tun. A dnes eh, to úplně změnilo. Eh, Příště eh, převáží se do Evropy pouze 1,8 milionů tun a to množství nemůže našemu průmyslu stačit. Takže potom vyvstává otázka, jestli je vůbec má tento průmysl ještě budoucnost. Já s vámi naprosto souhlasím. To je právě ten problém. Na to se teď snažíme přijít a proto se snažíme něco dělat. Šance nějakého matatelného nárůstu v dovozu od preferovaných dodavatelů je malá a proto komise musí předložit plán B, který bude vyhovovat současné situaci. Danke, wir setzen die tak eh, teď budeme pokračovat. Další autoři, pan Kaplo Santos. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl v první řadě poděkovat eh, za to, že začal dialog o těchto věcech. Komisař Čolos sám poděkoval za tuto iniciativu Evropského parlamentu. Teď ale eh, je eh, na čase, aby se, eh, abychom se dozvěděli o výsledcích té reformy z roku 2006. Od té doby ale rafinerie cukr se potýkají s čím dál tím většími problémy s dovozem surovin. Takže eh, je to pravda, že ty potřeby byly v roce 2005 vyčísleny nesprávně a že teď eh, nedošlo k uzavření dohod se třetími státy. Já bych rád slyšel nějaké argumenty. Myslím, že bychom si to měli konečně vyjasnit eh, v mé vlastní zemi. Je několik podniků, které jsou schopny dovážet cukr, takže to asi eh, není eh, jenom nějaký tržní, nějaké tržní selhání, ale víme, že někteří jsou více ovlivněni rozhodnutími, které jsou přijímána na evropské úrovni. Toto rozhodnutí nebylo asi úplně nejlepší. A já bych poprosil paní komisařku eh, Redingovou, aby zajistila životaschopnost a kontinuitu v eh, odvětví eh, cukru a tím eh, přispěla k zachování těch přibližně 4,5 tisíce pracovních míst, protože to je velmi důležité také v době hospodářské krize. A teď ještě poslední spoluautor této otázky, pan Rubix. Rubix. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Podstata problému spočívá v tom, že Evropská unie v důsledku reformy cukerného sektoru se stala z největšího vývozce cukru největším dovozcem cukru. Celá řada producentů se domnívá, že je to důsledek systému kvót, který byl zaveden a který vedl k uzavření celé řady cukrovarů. Byly uzavřeny i tři rafinerie cukru v Lotyšsku v důsledku kvót. Zemědělci a producenty chtějí znovu zavedení cukerného sektoru. To však nedovoluje současný systém kvót. Totež se dá říct o Německu. Koalice producentů cukru mi poslala dopis, koalice z Německa, žádají úpravu systému, žádají znovu zavedení této výroby a říkají, že je potřeba zrušit kvóty. My jsme přišli o 80 potenciální produkce. Systém kvót má platit až do roku 2020 a plánuje se regulace množství při nižších cenách. To není realistické. My známe náklady na výrobu, známe náklady na hektar. Víme, jakou roli hrají. Musíme spolupracovat s producenty cukru. Musíme se zamyslet i nad cenami, musíme bojovat proti překážkám a měli bychom být schopni soutěžit na trhu. Stávající politika brání tomuto sektoru v růstu. Já si myslím, že bychom měli zachovat výrobu, měli bychom výrobu podpořit a měli bychom stimulovat hospodářskou soutěž. Děkuji a nyní za komisi paní komisařka Radinková. Pane předsedo, já teď hovořím jménem svého kolega, kolegy Čolose a pokusím se odpovědět na tuto otázku poslanců. Asi eh, víte, že reforma odvětví eh, cukru byla přijata v listopadu 2005 a v rámci té reformy šlo o to, jak zvýšit konkurenceschopnost celého odvětví v Evropě. Eh, sektor mm, řepného cukru se potýká s značnými problémy a sektor rafinovaného cukru ze třtiny v té době získal 550 milionů eur na zvýšení konkurenceschopnosti. Tehdy došlo ke, ke zrušení těch tradičních rafinerských eh, středisek pro zpracování cukru na přechodnou dobu tří let, která měla skončit v roce 2009. Paralelně s tím Evropská unie vyjednala e, přístup e, k zemím AKP a k těm nejchudším regionům e, s určitými pojistkami, které měly být spuštěny, pokud by e, došlo k Eh, překročení určitého limitu, který byl stanoven v té době pro tyto země. Eh, poté došlo k omezení ze strany Světové obchodní organizace na eh, určitý počet tun a po této mm, cukrové reformě se snížila kvota na 3,3 milionů tun v porovnání s kvotou, která byla 17,4 tuny v roce 2004-2005 a v důsledku toho 41% eh, podniků bylo zavřeno. souběžně s tím kap- rafinerské kapacity vzrostly z 1,5 milionů tun na 27 a ty takzvané tradiční rafinerie se rozhodly navýšit své kapacity z 1,15 milionů tun o 1,15 milionů tun během těch eh, zmíněných pěti let. Současný dovoz probíhá na základě preferenčních dohod se státy AKP a těmi eh, nejméně rozvinutými státy eh, v určité výši a to je 670 milionů z Brazílie, dále eh, ze států Balkánu a dalších zemích. v následující sezóně se ty kvóty vyšší 300 milionů tun převedly na kvótu přecházející ze států Jižní Ameriky a také se to eh, dováží v podobě transformovaných produktů. Kampaň 2004-2010 eh, byla atypická, protože světové ceny byly vyšší než ceny v Evropské unii, což eh, bylo bezprecedentní eh, během předchozích 50 let a eh, v důsledku této skutečnosti státy AKP prodávali eh, svůj cukr na světových trzích nebo na svých domácích trzích. A nedodávali ty předpokládané kvantity do Evropské unie. A to se tedy dotklo i evropských spotřebitelů, takže e, reforma v roce 2005 e, byla jediná, kde byla komise opravněna přijat e, opatření na vyvážení trhu. A tehdy komise v průběhu roku 2004, 2010, 2011, 2012 zvýšení dohodu za preferenčních podmínek a jejich uvádění na trh Evropské unie mimo systém kvót tato opatření byla co nejvíce vyvážená a stanovovala celkový objem 2,35 milionů tun cukru navíc. Bylo dovezeno 1,25 z toho pocházelo z dovozu. Je pravda, že rafinerie se stěžují na nedostatečné množství eh, cukru a někteří z vás eh, na to poukazují a jak to tedy ve skutečnosti. První eh, skutečnost je to, že to není názor, který by sdělili všechny evropské rafinerie. Druhé konstatování je poukaz na čísla o dovozu. Před rokem 2005 byl dovoz 2,3 milionů tun, od eh, doby té, eh, zavedení té reformy se ten dovoz zvýšil. Takže říci, že teď je tady méně dovozeného, dovezeného cukru a že v důvodu z toho některé společnosti mají problémy, eh, neodpovídá skutečnosti. Jaký je tedy ten problém ve skutečnosti? Když se na to podíváme podrobněji, na jednotlivé podniky, na jednotlivé členské státy, tak zjistíme, že Rafinérské odvětví v Evropě eh, podléhá tržním podmínkám a eh, je, eh, probíhá v něm hospodářská soutěž, což také bylo cílem té reformy z roku 2005. A dnes tedy panuje konkurence v EU a některých zemích a některé rafany které navýšily své zpracovávající kapacity a zajistili si zásobování ze třetích zemí. Někteří, ale některé jiné společnosti ehm, konstatují pokles eh, zajištění eh, svých surovin, zatímco dochází k navýšení dovozu do EU, takže to je výsledkem jejich obchodní strategie. Rafinerský eh, sektor v EU byl liberalizován reformou z roku 2005 po určitém přechodném období které skončilo eh, v roce 2009. Tento přechod na tržní podmínky eh, byl cílený a, a zamýšlený, takže teď nemůžeme dělat krok zpátky. Komise má eh, za úkol dohlížet na správné fungování trhu s cukrem. To mm, dovozy se zvýšily, dosáhly Eh, historického rekordu a dovoz také ze zemí AKP eh, měl stejný trend. Pokud státy AKP se rozhodnou eh, dovážet nebo vyvážet do EU, tak bychom to měli přijmout. Měli bychom se také uvědomit, že to je příspěvek k rozvoji jejich ekonomik. to, s čím se potíkají rafinerie v Evropě, nevyplývá z dostatečného množství cukru v Evropě, ale ze zvýšené konkurence, které musí čelit. A s tím, že došlo k navýšení zpracovatelských kapacit. Tím se vysvětlit, že některé podniky eh, nefungují nebo nepracují eh, naplno. A to bylo i cílem té reformy zvýšit, a to trvalým způsobem, konkurenceschopnost Eh, tohoto odvětví. Evropská unie se stala čistým dovozcem cukru, zatímco v minulosti byla eh, velkým vývozcem. Tato reforma tedy eh, může být považována za úspěšnou, protože zamezila tomu strukturálnímu nadbytku cukru, který tady existoval předtím. opatření by měla platit až do 30. září 2015. Eh, nedávno komise také představila eh, návrhy, které se týkají eh, budoucnosti, kde by mělo dojít k naprostému zrušení ještě platných kvót. O tom se v současnosti diskutuje s parlamentem a s dalšími evropskými institucemi. A já bych chtěla jménem svého kolegy Čološe vás vyzvat k tomu, abyste se zúčastnili této debaty o Eh, budoucnosti eh, této politiky a o systému kvót. Děkuji, eh, proto tady také vedeme dnešní debatu a nyní tedy pokračujeme řečníky jménem frakcí. Začíná Albert Dres. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové a kolegyně. Eh, zajištění zásobování evropského trhu cukrem eh, musí být eh, hlavním cílem evropského cukerního pořádku. V reformě z roku 2006 Evropská unie ovšem částečně učinila závislou na dovozech. Paní komisařka právě jmenovala ta cíle. A v důsledku reform jsou dovozy 15% naší spotřeby trvale potřebné. Eh, vzhledem k tomu, že došlo k některým špatným úrodám u výrobců cukru a posílily eh, ceny eh, tedy na některých trzích, tak Evropská komise mě, tedy udělala, myslím, správná opatření a sice povolila dovoz půl milionu tun bez cla a také domácím výrobcům cukru a izoglukózu eh, eh, také část eh, svých neužitých kvót uvést na trh. A to bylo také půl, miliony, půl, miliard, půl miliony tun. A proto si myslím, že komise tedy hm, se snaží o rovnováhu a proto výsledky musíme podpořit tedy uvažování komisařky Erdingové Eh, eh, cukerní pořádek eh, má být zaručen příslušnými instrumenty a mm, mají být vyrovnány příslušné zájmy. A když tady hovoříme o ohrožení pracovních míst, tak zejména první řečnice o tom hovořila, tak musím zopakovat to, co říkal kolega Tarabela. U reformy cukerního pořádku došlo k zrušení tisíců pracovních míst u nás v mém Eh, volebním okrsku byla zrušena továrna se stovkami pracovních míst, takže prostě nemůžeme být naším cílem zajistit každé pracovní místo, ale jde o to, aby eh, byla zaručena eh, vyváženost a myslím si, že je dobré, aby ta reforma cukerního pořádku byla prodloužena do roku 2020. Děkuji, pane kolego Desi, mám tady modrou kartu, přijímáte ji od paní Latford. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Mohu se pana Desa zeptat, protože on mluvil o tom, že problém způsobují vysoké světové ceny cukru. Znamená to, že evropské ceny cukru jsou o 46 dražší než ve světě a že vzrostly téměř o 50 od prosince 2010, kdy se to začalo počítat. Takže ceny cukru v Evropě stoupají, ale ve světě klesají, takže to není problém vysokých cen ve světě. A za druhé, připouštíte, že je tady perverzní motivace zvyšovat cenu surové třetiny s tím, že cena vyš- bílého cukru je vyšší, aby byl vyšší příjem z cukrové řepy? Děkuji. Ja, Děkuji, eh, paní kolegyně. Dříve v Evropě eh, jsme měli eh, navýšené ceny cukru a díky reformě z roku 2006 a předchozím reformám ceny cukru klesly asi o 40%. To znamená, že výrobci z řepy museli značně seškrtat zisky. Došlo k velkým výkyvům na světových trzích Jeden čas na světových trzích byl cukr výrazně dražší než v Německu a nikdo z AKT potom nedovážel do Evropy. Paní kolegyně, já bych vám jenom připomněl, že kdybychom zrušili cukerní pořádek v Evropě, tak bychom byli vystaveni mnohem vyšším kolísání celu, cen cukru a spotřebitelé by platili mnohem víc Děkuji a nyní má slovo pan Tarabela. Děkuji, eh, pane předsedo, eh, paní komisařko. Eh, já jsem už dříve tady hovořil na modrou kartu a myslím si, že tady jde hlavně o zájmy soukromých rafinérií. Myslím si zamyslet nad tím, jak je tady komise napadána. Paní komisařka jasně řekla, jak se komise pokusil zajistit dostatek cukru pro spotřebitele a vyrovnanost na trhu eh, tím, že jednala poměrně rychle. Myslím si, že do budoucna budu eh, lobovat za uspůsobení kvót, tak abychom mohli vytvářet nová pracovní místa. Myslím si, že o to nám tady všem jde, protože když zvýšíme ty kvóty, tak abychom uspokojili potřeby trhu, tak do budoucna bychom mohli lépe kontrolovat výrobu společně protože víme, co se stane s výrobou, když není společná a eh, kontrola. Prostě včera se to vymkne eh, z rukou a nejde eh, jenom o cukrovarnictví, ale mm, všechno, eh, veškerá kontrola trhu je tady důležitá a do budoucna doufám se kvóty uspůsobí realitě tak, aby evropský průmysl mohl snáze dýchat. Děkuji. A nyní paní Brita Reimers. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně a kolegové, paní komisařko. Já si myslím, že po poslední reformě cukerního pořádku eh, jsme se vydali správnou eh, cestou. na Odvětví eh, se přizpůsobilo trhu, ale stížnosti ze všech stran ukazují, že musíme jít dál. Že musíme dál reformovat cukerní pořádek, protože prognózy komise nebyly přesné. Státy AKT nedodávají do Evropy, ale jinam a e, také trhy na celém světě se změnily, měly se e, zásadně jinak, než se dříve předpokládalo. E, poptávka v mnoha třetích zemích roste, což se nedalo předpokládat, takže poptávka nebo potřeba cukru se zvýšila po celém světě a evropský trh tím pádem také utrpěl a musel začít více dovážet. Znamená to také, že zemědělci se stále více přizpůsobují trhu eh, dělají eh, alternativní způsoby výroby, zvažují, jak alternativně vyrábět. Například u nás v Německu eh, se například uvažuje o výrobě energie na, eh, v zemědělství a to je opravdu eh, velká konkurence eh, k výrobě cukru. Musíme se zamyslet nad tím, jestli není na čase celé, celou tu regulaci cukerního pořádku zrušit a nechat tomu v budoucnosti volný průběh. Děkuji, děkuji vám, říká pan předseda a nyní má slovo pan James Nicholson. Uh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Je zřejmé, že dnes večer je tady sice malý počet osob, ale debata je výborná. Je to debata velice včasná, příhodná a já chci poblahopřát kolegům, že na to sněmovnu upozornili. Já myslím, že úspěch reformy cukerného režimu a zavedení kvót v roce 2006 vůbec není takový, jak se předpokládalo. Zavírají se závody. Závody jsou teď, nebo my jsme teď v situaci, kdy jsme čistým dovozcem cukru, jak už bylo řečeno. A to je samozřejmě celé nepřijatelné. Měli bychom také řešit otázku kvality, kvality různých typů výroby cukru. Například rafinérie cukrové třtiny teď nepřímá a neodpovídající materiály kvůli omezením. Takže kdo může toto odvětví zásobovat, nebo kdo nějakým způsobem vynahradí ty tarify, které mají trestat, znamená to, že ohrožujeme peníze i práce v Evropě. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a dále za další frakci pan John Stuart Agnew. Musíme srovnávat, co říká komise o širších politických cílích v oblasti zaměstnanosti, sociálních pracovních podmínkách a obchodu a co říká o cukru. Nedávno, jak předseda Barroso, předseda komise a předseda Van Rompuy mluvili o, na konferenci pracovní příležitosti pro Evropu. Každý z nich uznal, že nezaměstnanost v členských státech je velice závažná. Nicméně pokud je o cukr, nikdo nezmínil, že Island, Norsko a Švýcarsko mají vyšší zaměstnanost než kterýkoliv stát Unie, dokonce moc na Německo. Tady v této brožuře se o tom všechno dočtete. Jejich slova neodpovídají tomu, co dělají. Jde například o dovážený eh, cukr, surovou, surovou třtinu. Znamená to, že dochází ke ztrátám pracovních míst v tomto odvětví. Vychází to z naprosto nepřesných předpokladů pro cukr z roku 2005, které předložila komise. Pokud si máme být schopni dovolit cukr, pokud chceme udržet lidi mimo chudobu, proč zdržovat cukr? Pan de Krot navíc nedávno mluvil o tom, že je potřeba prohloubit obchodní vztahy mezi EU a třetím zemí. Říkal, že to má potenciál zvýšit HDP Unie o ekvivalentní Eh, výsledky takové země, jako je Dánsko nebo Rakousko. Omezení dovozu cukru z jiných zemí se zdá být podivným způsobem, jak prohloubit obchodní vztahy. Komise poukazuje na bilaterální obchodní vyjednávání, která probíhají se zeměmi ve Střední Americe. Dejme tomu, že obchod s cukrem, který z toho vyplyne, vynahradí nedostatky, které souvisejí s méně rozvinutými zeměmi, ale 300 tisíc tun nového cukru nikdy nenahradí 500 milionů tun tradičního cukru, který jsme přišli. A čím dříve to komise uzná, tím lépe pro všechny. Britský parlament to zdůraznil minulý týden v šetření cukerného režimu v Británii. A to, že vůbec bylo nutné takové šetření, by mělo zvonit na poplach. A já doufám, že závěry tohoto vyšetření způsobí, že komise se probudí a bude cítit cukrovou třtinu. Děkuji. Ještě se vrátím. Děkuji. Ještě jsem se vrátil k panu Nicholsonovi. Eh, eh, pan eh, ještě jsem viděl, že paní Jana Kudakis tady zvedla a modrou kartu. Pana Niklesne, přijal byste ji? Prosím. Thank you. No. Děkuji. No, to není přátelská modrá karta. Bohužel, já mám spoustu otázek, na které nemám odpověď. To, že komisařka Reninková musela ten proslov přečíst, není její chyba. A proto se ptám kolegy ze zemědělství. Před pár týdny jsme měli schůzku s Čelofem, žádali jsme o zřízení pracovní skupiny. Víte o tom něco? Bude to pozitivní postup? Já bych řekl, že mi velkým potěšením, že mohu mluvit rovnou po panu Agniovi ten mi dnes vytkl, že jsem špatně vyslovil jeho jméno. Já myslím, že dnes se mi to podařilo dobře. Mohu říct paní Jana Kudakesové, že jsem o tom nic dalšího neslyšel, ale rozhodně by to byl pozitivní postup, protože se nemůžeme obracet a ohlížet zpátky, musíme se dívat dopředu, nemůžeme opakovat chyby z minulosti, musíme se dívat do budoucna. Děkuji. Dankeschön, Herr Ciao Ferreira. Děkuji, pan Ciao Ferreira. Arruinou a produção de poslední eh, reforma cukerního pořádku eh, zrujnovala výrobu eh, cukru z řepy v Portugalsku a velká část našich, naší potřeby cukru, kterou jsme dříve pokryli z vlastní potřeby, se nyní musí krýt z dovozu a jsme také závislí na mezinárodních cenách výchozích surovin. A to je znát v posledních letech. Více rafinerií už není schopno pracován, pracovat dále, protože nemají eh, dostatečný eh, výchozí materiál. Komise eh, je za to spolu zodpovědná a nemůže to utajovat, ani se nemůže schovávat před tím problémem, protože vaše prognózy neodpovídaly budoucnosti. Je třeba mm, zajistit spravedlivé kvóty tak, aby každá země je mohla vy, vyčerpat k eh, výrobě eh, sacharidu, respektive cukru. Eh, potom také máme nedostatek dovážené třiny, takže je třeba to vyrovnat. Pan Dimitri дълго изказване, което, което вие ни прочетохте и му кажете да спре да играе игрички с нас, защото тези игрички, на тях са заложени работни. Ten proslov napsal komisař Čološ, abychom přestali hrát jakési hry, protože takovéto hry ohrožují tisíce nezaměstnaných. A to znamená, že lidé v Evropské unii budou mít hlad. Nestačí, abyste nám řekli, že se věci zlepšují protože máme tržní ekonomiku. Když polovina tohoto sektoru podléhá protekcionistickému režimu a druhá byla naprosto zatlačena do pozadí, naprosto zničena. Ta debata, která teď probíhá půl dvanácté večer, ukazuje, jak velký je to problém. My jsme tady, abychom položili otázky, abychom se zeptali komise, jestli může tuto věc brát vážně. Děkuji. Děkuji, dostal jsem na vás eh, modrou kartu. Přijímáte ji, pane kolego, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, pouze chtěl, kdyby nám pan Stojanov vysvětlil, kde jsou ty tisíce pracovních míst, které byly, eh, která byla zrušena, nebo která mají být zrušena. Pane Stojanové. Děkuji za vaši otázku. Já jsem mluvil o tom, co už tady bylo řečeno, že ty problémy se vyskytují v 11 členských zemí. Od eh, Bulharska, Rumunska, eh, Portugalska, Spojeného království i Finsko má problémy. A ty problémy tedy se dotýkají celé EU. a jsou, eh, je ohroženo více než 4 eh, tisíce pracovních míst. A ti mají rodiny a ti... Pan Danton má teď slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, reforma z roku 2006 se kladla za cíl zlepšit konkurenceschopnost odvětví řepného cukru. To ale bylo provedeno eh, s mnohými obětmi na celých eh, obrovských územích došlo k upuštění od pěstování cukrové řepy. A já si myslím, že by teď došlo, mělo dojít přerušení jednání o, eh, nebo obchodních dohod se třetími státy, protože příliš mnoho obchodních partnerů chtělo preferenční podmínky. Eh, kromě toho také ty eh, dohody s nejchudšími zeměmi vedly k eh, zastavení investic. Já si myslím, že to nemůže ospravedlnit to, že teď dojde k zastavení obchodování se státy AKP. Já jsem nedávno jako zpravodaj s nimi jednal v rámci reformy společné politiky. Ty státy by rády uchovaly současný obchodní systém usnesení, které jsme přijali eh, v roce 2017, to tom říct také. Měli bychom bránit eh, zaměstnanost, ale kvůli několika stovkám pracovních eh, míst nemá cenu, aby pokračovala dezertifikace zemědělské půdy. Je potřeba, abychom znovu potvrdili naši ochotu bránit potravinou bezpečnost a bránit naše know-how v oblasti zemědělství. Paní Latford. Pane eh, předsedo, paní komisařka, není jedinou osobou v tomto sále, která se jenom eh, řídka kde setkává se diskusí o mě zemědělství. Eh, Rod, ta reforma z roku 2006 vedla ke ztrátám pracovních míst a dalším tisícům, včetně mého volebního okrsku, hrozí propuštění Přitom eh, jsou používány různé dotace, eh, které jdou z pracovatelů eh, třtinového cukru. Nejde o preferenční podmínky, ale jde o to, že nedošlo k navýšení kapacit a někteří se obvinují byrokracii komise. Dovozy z Tajska a Brazílie byly vystaveny vysokým clům Takže zacházení s tradičními prasatelskými podniky je odsouzení hodné, trpí tím spotřebitele a já si myslím, že komise je proti něm zaměřena. Děkuji vám. Pan Vlosovič má slovo. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, dámy a pánové. Reforma odvětví cukru eh, byla neúspěšná, platíme teď to cukru mnohem více, než tomu bylo v minulosti. Průmysl v mnoha zemích byl eh, zničen Polsko je jedním z těch příkladů. Ty eh, oblasti, kde tradičně se pěstovala cukrová řepa, už je, tam už tomu tak není. V podstatě došlo ke zničení jednoho sektoru zemědělství. Místo toho, aby Polsko bylo exportérem jako v minulosti, tak musí cukr dovážet. A je další návrh komise do opačným směrem. Komise navrhuje, aby byl trh eh, liberalizován. A proto mám následující otázku. Nevypokládá komise, že by to mohlo vést posílení dominantních hráčů na trhu? Tím, že malí výrobci tím budou úplně zničeni. Nebylo by lepší postupně opouštět od toho stávajícího systému, tak aby nebyly způsobeny další ekonomické šoky. Možná, že by bylo lepší, eh, eh, lepší ten systém eh, kvót, než liberalizovat trh. Děkuji vám. Pan Omarži má slovo. Pane předsedo, děkuji vám. Paní komisařko, této debatě o odvětví cukru bych vás chtěl upozornit na to, že jeden odlehlý region je ve velmi zvláštním postavení, protože to byl region, který byl obzvláště penalizován tou reformou z roku 2005. Tedy by byl eh, penalizován, kdyby eh, nedostal zvláštní náhrady. Jak víte, pěstování cukrové třtiny na těchto ostrovech je velmi eh, náročné a s obtížemi se tady vyrovnávají s neustále novými podmínkami také ze strany Světové obchodní organizace. Proto bych chtěl apelovat na Evropské instituce, zejména na komisi, aby zohlednili zvláštní situace těchto odlehlých eh, eh, regionů. Na ostrově Reunionu eh, bylo několik set zpracovatelů, teď už tam jich zůstává jenom několik málo. Děkuji vám, pan Nikolásku. Mulțumesc, președinte. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Problém cukerného odvětví je mnohem širší než ta diskuze, kterou tady dnes vedeme. A neomezuje se to pouze na třtinový cukr. Rumunsko má například dost na produkci jen 20 domácí poptávky a výroba je omezená v důsledku kvót. 20 je zaručeno rafinací dováženého třtinového cukru a v posledních letech Rumunsko nemělo problémy s dodávkou surovin a také s postavením na trhu. Kvota znamená, že máme přísné limity, které se uplatňují ve vztahu ke zdrojům surového cukru a není zaručeno, že ty dodávky budou pokračovat. Komise zatím nepředložila nějaký konzistentní plán, který by zajistil střednědobé a dlouhodobé přežití rafinérií a který by jim také umožnil plánovat výrobu. Znamená to, že rafinérie nevyužívají plnou kapacitu a nejsou schopné pokrýt náklady. Pokud jde o výrobu, o produkci ze surového dováženého cukru, musíme naléhavě přijmout opatření, pokud si Evropská unie chce zachovat rafinerské odvětví, jinak budeme dovážet veškerý cukr. Eh, děkuji a teď se dostáváme k proceduře eh, pro nezapsané řečníky a eh, vzhledem tomu, že už je pokročila doba, tak přijmu teď jenom ty, kteří se zatím nemohli zúčastnit a sice jsou to tři a začne paní Jár. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě eh, bylo by ideální, eh, kdybychom nepotřebovali pro řepku žádný cukerní pořádek, a, a eh, protože po každé vždycky tady budeme mít problémy. Jinak souhlasím s většinou ve výboru, který říká, že nemůžeme věřit vývoj na světovém trhu a chceme eh, prodloužit eh, cukerní pořádek. Myslím si, že to je správní, eh, správné rozhodnutí. Ovšem dostáváme se k dalšímu poznatku, když uznáme, že máme tři typy cukerní produkce a samozřejmě nejvíc je to z řepy, potom izoglukóza, potom dovozy, tak samozřejmě se musíme zabývat dovozy cukru a komise se jim musíme zabývat a to tak, abychom dosáhli určité eh, stability, ale samozřejmě bylo by eh, dobré, kdybychom vůbec nepotřebovali úpravu eh, toho pořádku, ale to bychom museli prodloužit celkovou situaci úplně někde jinde. Děkuji, pan Paška. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, paní místo předsedkyně komise, to, že v některých členských státech je cukr nedostatkový a jeho ceny a možná i v důsledku mezinárodních spekulací neuměrně vzrostly, nás opravňuje konstatovat, že eh, reforma cukerního pořádku z roku 2006 byla selháním evropské zemědělské politiky. Eh, například v, u nás byly zavřeny všechny cukrovary a tisíce jejich zaměstnanců zůstaly bez práce. Proto je důležité, abychom byli schopni co nejdříve eh, napravit chyby špatných rozhodnutí z minulosti a změnili současné mechanismy, které způsobují úpadek potravinářské výroby v Evropě. Komise musí pohotově reagovat na změny hospodářských poměrů a, a stimulovat zaměstnanost a podporovat hospodářský růst. A i proto je třeba bez předsudků přehodnotit stávající mechanismus kvót, tak, aby nevytvářel nerovnáhu a napětí na vnitřním trhu. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní Basisku. Vám mulțumesc foarte mult, domnule președinte, reform... krát. děkuji, pane předsedu. Reforma cukerného sektoru z období 2006 až 2007 nyní ukazuje, že nebyla úplně dokonalá. Výroba na evropské úrovni značně poklesla a řada členských států začala dovážet cukr, co před pár lety byly čistými vývozci. Je to i případ Rumunska. Už není možné vyhovět domácí poptávce, domácí úrovni výroby. Všechny tyto faktory musí zohlednit budoucí společná zemědělská politika a ty kvóty je třeba přizpůsobit podle skutečné spotřeby a skutečné výroby v členských státech. Komise musí také zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi jednotlivými producenty cukru. Tady mluvím o rafinériích eh, třtinového cukru, kteří se potýkají s velkými potížemi, pokud je o zajištění dodávky surovin. Mám tady... Děkuji. Máme tady navaznou modrou kartu. Eh, přijímáte ji? Prosím, paní kolegyně. Eh, děkuji. Eh, vzhledem k tak obtížné situaci v Rumunsku, která vypadá podobně jako v Portugalsku, teď už nesmíme čekat do, na, na, na rozhodnutí o nové reformě společenské zemědělské politiky. To znamená, že potřebujeme teď opatření, okamžitě, dokonce i předběžná opatření, na to, abychom podpořili toto odvětví. Paní Basesku. Pane předsedo, já jsem neříkala, že tu otázku přijmu. Je mi líto, je hodně pozdě a už jsem opravdu unavená. Děkuji. Danke, ich komme zur Frau Dobrá, tak tím se dostáváme k paní komisařce Redingové a k jejímu závěrečnému projevu. Pane předsedo, tato debata ukázala, že tady jsou eh, rozdíly mezi eh, pěstiteli eh, cukrové řepy a těmi, kteří dovážejí cukrovou třtinu je toto odvětví se muselo projít eh, kolikrát velmi bolestnou adaptací po té reformě z roku 2005, ale to vedlo k lepší konkurenceschopnosti. Ti, kteří se dnes eh, stěžují, jsou ti, kteří tu adaptaci mají ještě před sebou. Eh, reformy mají vést ke zlepšení konkurence. Jsou to pravda, na kterých jsme se předtím dohodli. Když říkám my, tak to byla komise, parlament a rada. Buďte uštěni o tom, že komise podnikne všechno nezbytné proto, aby zásobování Evropské unie bylo dostatečné. V roce 2005 dovozy byly 2,3 milionů tun, dnes představují 2,5 až 3,1 milionů tun každoročně. Děkuji vám, paní komisařko, tím je tato debata u konce. Příští eh, schůze eh, začne eh, zítra 9 hodin. Pořád jednání byl zveřejněn na webových stránkách Evropského parlamentu a dnešní zasedání je tím u konce. Přeji vám příjemný večer.